podle zjednodušeného postupu o zprávě paní Matě k rozpočtové kontrole prostředků Evropské unie v Afghánistánu. Eh, hlasujeme jmenovitým hlasováním, zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Ano, uberte se prosím na svá místa. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. 550 pro, 5 proti, velkou většinou tedy eh, přijato. Gratuluji kolegyně Matěje. Zpráva Triera Madurel k otázce eh, provedení rovného eh, zacházení mužů a žen a co se týče přístupu k zaměstnanosti, profesnímu vzdělávání, pracovním podmínkám. Eh, teď přeskoumáme návrh usnesení. Pozměňovací návrh číslo 3, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Jeder Hlasovali všichni, kolegyně Sayer také hlasoval. Uzavírám hlasování. 537 pro, 22 proti, přijato. Tak, to bylo veškeré hlasování. Srdečně děkuji kolegovi, mm, paní kolegyni Madurel. A dostáváme se k hlasování, které se týká událostí v Gaze. Slovo eh, má kolega Schulz. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, rád bych vám poděkoval za to, že jste mi udělal slovo. Prosím vás, abyste mi dovolil eh, kolegům a kolegyním tady v parlamentu ehm, e, sdělit dvě věci. Jednak e, k rezoluci, která e, tady má být odhlasována. A pak je to taková osobní poznámka, která se týká jednoho kolegy v tomto parlamentu. Nejprve k předložené rezoluci. Má frakce, vážení kolegové a kolegyně, včera večer ještě jednou velmi intenzivně a velmi vášnivě diskutovala o této rezoluci Myslím si, že všichni dnes ráno předtím, než budeme hlasovat, eh, eh, jsme pod dojmem toho, eh, co nám kolega právě sdělil. Jestliže ve válečném ozbrojeném konfliktu mm, mm, mezinárodní instituce už nejsou bezpečné, tak bylo dosaženo určité hranice, která je na nejvýš povážlivá a musíme vyslat apel v tomto případě do Izraele. Instituce mezinárodních společenství musí být respektovány, jinak nebude možné udržet humanitární infrastruktury. Toto už nebude mít moci zajištěno a toto určitě není eh, v rámci eh, mezinárodního práva. Eh, k další věci však. Rozhodli jsme se podpořit tuto rezoluci, protože si myslíme, a to po dlouhých diskuzích včera večer, Myslíme si tedy, že je důležité a správné, abychom ji podpořili teď a schválili. Signály, které eh, vysílá Evropský parlament eh, jako instituce, jsou eh, v tomto smyslu nezbytné. Ale jistá je jedna věc mm, rozvoj, vývoj násilí, které už není možné zadržet, násilí ve školách a školkách, to mm, musíme naprosto odsoudit. A to zase není zakotveno v této rezoluci. To se v rezoluci neodráží, ale protože si myslíme, eh, že eh, tím můžeme vyjádřit solidaritu eh, s pocity mnoha ostatních kolegů a kolegyní, tak si myslím, že by to takto mělo být ehm, konstatováno. Dovolte mi, abych ještě řekl něco na adresu jednoho kolegy, pane předsedo, který v celé své politické kariéře se vždy zasazoval za mír ve světě a v Evropské unii a ehm, má v tomto smyslu veliké zásluhy. Chtěl bych dnešního dne na jeho adresu něco říci. Dnes je to poslední plenární zasedání, kterého se můj kolega Michel Rocard bude účastnit. Pro nás socialisty a socialistky, ale myslím pro všechny tady, Děkuji, pane předsedající Na adresu kolegy Rokára bych také rád řekl toto, protože jsem se včera nemohl zúčastnit recepce Eh, mm, byl tady ministerský předseda eh, České republiky Milek, Mirek Topolánek a proto bych teď chtěl kolegovi Rokárovi vyjádřit svou hlubokou úctu eh, a mm, vyjádřit své přátelství a mm, přeji vám do všeho toho, co je teď před vámi, hodně úspěchu a štěstí a doufám, že se budeme často výdat. A děkuji vám také za velký příspěvek, jak jste velkým dílem přespěl k rozvoji Evropské unie. Ještě jednou děkuji Michelu Rokárovi. Tak, milí kolegové, kolegyně, pan Gala by rád předložil ústní pozměňovací návrh číslo 3, prosím. Děkuji, pane předsedo. I po diskusi s různými dalšími frakcemi bych chtěl předložit následující eh, změnu anglicky, eh, nahradit Ehm, eh, special responsibility, zvláštní zodpovědnost, ehm, výrazy important role, důležitou roli. Takže by to znělo takto, eh, což ehm, eh, znamená, že je to důležitou roli pro Egypt. Ano, proti tomu nemáme žádné protesty, takže budeme takto hlasovat. Kdo s tímto hlasuje, prosím, abyste zvedli ruku. Děkuji. Teď opačně. Zdrželi se jestli se správně dívám, jedna osoba se zdržela, eh, takže to bylo eh, parlamentem schváleno. A teď budeme hlasovat o eh, C odděleno v textu do dvou částí. První část, kdo je pro? Takže to je C. Paul Danson mi vždycky říká správné věci, nebo většinou. Prosím, ano, já tady dostávám jiné informace z pléna. Takže první část Cčka. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijato. Ale můžeme to eh, překontrolovat. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 353 pro, 214 proti, přijato. A teď budeme hlasovat o celkovém textu. E, usnesení, kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Jenom málo osob se zdrželo, e, žádný hlas proti. Tímto byl text schválen. Milí kolegové, kolegyně, rád bych vás informoval o tom, že eh, se teď pokusím ve své funkci předsedy eh, Euromediteránního parlamentního shromáždění něco říci um, o um, tomto shromáždění a učinit podobné usnesení, jaké jste učinili tady vy v Evropském parlamentu. A dostáváme se k usnesení eh, Afrického rohu. Eh, tady máme návrh usnesení eh, od šesti frakcí. Paní Gomez by ráda předložila ústní pozměňovací návrh. Prosím, paní kolegyně Gomez. Um Já bych vám navrhla nový odstavec před prvním odstavcem, který by říkal následující. Bere na vědomí, že současná situace v zemích afrického rohu není v souladu s hlavními prvky spolupráce, které jsou obsaženy v článku 9 dohod z Kotonu. Jedná se o větu, která už byla obsažena ve zprávě našich tří kolegů, kteří nedávno navštívili tento region, nám předložili. Děkuji. Děkuji. Nikdo není proti. Tak přeci tady ještě někdo chce něco říct, kolega Nassauer, prosím. OK, die, mikro, mikro. Mikrofon, prosím. E Frakce EPP je proti eh, ústnímu pozměňovacímu návrhu. 40 členů je to? Dobrá, takže budeme hlasovat o čísle tak nemusíme hlasovat o čísle 1. Dostáváme se tímto k pozměňovacímu návrhu číslo 5. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 8 pro. Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijat. Sedmička pro. Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijat. Čtyři pro. Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 1 pro, děkuji, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 3 Děkuji. Proti zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 6. Děkuji. Pro, proti, zdrželi se přijat. Hlasujeme o celém návrhu usnesení jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. 570 pro 11 proti, velkou většinou přijato. Děkuji všem těm, kteří na tomto usnesení spolupracovali. Následuje hlasování o pěti návrzích usnesení k strategii Evropské unie a přístupu vůči Bělorusku. Nejprve přeskoumáme společný návrh usnesení, který byl předložen pěti frakcemi který by měl na, nahradit. Dosavadní návrh usnesení číslo 9. Marinus Versman by chtěl předložit ústní pozměňovací návrh číslo 9. Prosím. Uh, My bychom chtěli zrušit tu poslední větu. To znamená, že se tam říká o tom, že voláme po běloruských úřadech, nebo chceme po nich, aby ukončili tuto praxi, pokud jde o víza, především s ohledem na děti a na studenty. Chceme to vyškrtnout, protože víme, že jejich úřady už zrušily eh, tuto praxi, to znamená, že je to zastaralé. Okay, also mündliche Dobrá, ústní pozměňovací návrh číslo 9, není tady žádný protest, takže budeme o tomto takto hlasovat, kdo je pro. Děkuji proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1 pro. Děkuji proti. Musíme elektronicky ověřit. Ehm, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. 242 dafür, 340 pro, 340 proti, zamítnuto. Hlasujeme o celém návrhu usnesení jmenovitým hlasováním. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. 551 pro, 15 proti, velkou většinou přijato. Srdečně děkuji všem, kdo eh, na tomto spolupracovali. A teď přeskoumáme společný návrh usnesení šesti frakcí který má nahradit všechny dosavadní eh, návrhy usnesení, které tímto odpadají, a sice tématu Srebrenica. Kolegyně Doris pak bych chtěla něco říct k číslu 3, a sice poz, předložit ústní pozměňovací návrh. Milí kolegové, kolegyně, všichni souhlasili, že e, doplníme bod 3. V bodu 3 jde o úkol Mezinárodního soudního dvora v Den Hágu. Rádi bychom to oplnili e, o následující e, větu v angličtině. Potvrzuje v tomto smyslu, že zvýšená pozornost musí být věnována práci na domácí úrovni, aktivitám na, domá, na domácí úrovni. Dobře. Nikdo není proti, takže budeme takto hlasovat o čísle 3. Takže jmenovitě o celém takto pozměněném návrhu. E, otevírám ti to hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování tímto ukončeno. 556 dafür. 556 pro, 9 proti. Všem děkuji, kteří se eh, podíleli na této eh, rezoluci. Eh, teď se dostáváme k vysvětlení hlasování. So, wir kommen zu den... Takže teď vysvětlení hlasování nejprve k zprávě paní Madurel. Daniel Hennen, prosím, pane kolego Henen, máte slovo.